Good afternoon, my dear... Dobrý den, vážení kolegové. Je nás to dnes odpoledne jen pár, ale myslím, že ti, kdo o to téma mají zájem, eh, už dorazili. Takže nejprve bod jedna dnešního programu přijetí eh, jeho návrhu, nejsou námitky, ne, v pořádku. Bod dva, sdělení předsedy. Tlumočení máme k dispozici ve všech jazycích. Eh, celé, celá schůze se bude vysílat živě po internetu. A dále drink na rozloučenou. Jedne o poslední schůzi našeho výboru před volbami, takže eh, budeme pořizovat eh, foto 31. března po hlasování ve 12 hodin v zasedací místnosti. Eh, bude to zde 30050, 30050 Takže všichni členové a náhradníci do výboru NV jsou zváni a zvu vás také o půl sedmé eh, v restauraci, v poslanecké restauraci v Bruselu v přízemí. Eh, vás tedy zvu na drink na rozloučenou. Zváni jsou všichni poslanci, náhradníci a asistenti a zaměstnanci sekretariátu výboru. Dále přijetí zápisu. Jde o schůze 23. 25. června minulého roku, 21. 22. ledna, 9. Eh, 16. února, 16. 17. února a 16. března tohoto roku. Zápisy z těchto schůzí budou považovány za schválené, pokud do konce této schůze nikdo neznese námitky. A zápis této schůze, tedy z dnešní a zítřejší schůze, bude obeslán všem členům výboru ENVY s tím, že přijetí proběhne písemnou formou. Bod 4 jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci. Čeká nás výměna názorů, takže dám slovo nejprve Lidě Brepels, naší zpravodajce. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji obzvlášť za to. Děkuji vám, že se nám za, děkuji vám za to, že jste byli ochotni projednávat tento bod na jedné z našich posledních schůzí. Je skvělé, že se o tom budeme bavit, ačkoliv zde není mnoho kolegů, přesto si myslím, že jsou zde ti nejlepší a jsem si jistá, že tyto problémy znáte velice dobře z FF jde o darování orgánů a o transplantaci. Toto téma má v parlamentu a v EU za sebou již dlouhou cestu, již více než deset let. Nejdřív jsme měli amsterdamskou smlouvu, kdy bylo eh, kdy byly přijata opatření pro zajištění jakosti a bezpečnosti při transplantacích orgánů. A co se týče krevních buněk a tkání, tak je to tak, že jsme dosáhli enormně velkých pokroků a v letech 2008 i 2004 byly přijaty směrnice na toto téma. U orgánů jsme se dohodli, že půjdeme vlastní cestou, která však trvala o něco déle. Darování orgánů a transplantace orgánů jsou samozřejmě vyslo, vysloveně těžké a obtížné téma. Samozřejmě členské státy toto téma svazují celou řadou předpisů a celou řadou zákonů a opatření. Evropský parlament a zejména někteří členové tohoto výboru, a sice výrodu, výboru pro veřejné zdraví, opakovaně vyzývali k tomu, abychom přišli a aby byly vypracovány návrhy, abychom společně nějak upravovali spolupráci v této oblasti v rámci Evropy. S radostí jsme konstatovali, že komise na konci května 2007 vypracovalo sdělení k tomuto tématu se třemi cíly. Prvním cílem je vypracovat právní nástroj pro standardy kvality a bezpečnosti, za druhé akční plán pro intenzivnější spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými státy a za třetí opatření proti obchodování s orgány. Já si myslím, pane předsedo, že mohu říci, že v tomto výboru jsme skutečně intenzivně pracovali a Věnovali jsme se tomuto tématu velmi intenzivně. V minulý eh, duben jsme vypracovali rezoluci číslo 20, eh, 22. dubna, to byla rezoluce na toto téma. Eh, toto, touto, tímto usnesením prostupuje jako červená nit, že jde o to získat v rámci Evropy více dobrovolných dárců orgánů. Každý den darované orgány zachraňují lidské životy kdybychom neměli dárce, jistě by každoročně zemřeli tisíce lidí, kteří dosud byli na seznamu čekatelů. A proto toto usnesení konstatuje, že parlament může hrát významnou roli eh, a přispět ke zlepšení situace. A proto byl již v loni předložen návrh směrnice komisí a vznikl akční plán. My sami jsme již 3.12. před zveřejněním této směrnice komisí eh, k tomuto tématu vystoupili a Zapojili jsme při večeři do debaty celou řadu expertů. Velice mě potěšilo, že komise převzala celou řadu témat, o kterých hovořil parlament, ovšem od konce prosince, a proto tedy přicházím s tímto návrhem, Teprve od konce prosince jsem měla příležitost začíst se do návrhu komise, pracovat s nejrůznějšími návrhy a také konzultovat tyto návrhy s odborníky, s lékaři, s pacienty, zástupci nejrůznějších institucí a evropských združení. A celkově vám mohu říci, že reakce zainteresovaných osob je na výsost pozitivní návrhy ehm, Návrhy byly rozpracovány do detailu ale některé body bude potřeba ještě vylepšit. Přesto bych chtěla ještě něco říci předem, pane předsedo. Je mi trochu líto a pravděpodobně i kolegům je trochu líto, že kvůli volbám jsme opravdu ve velké časové tísni a nemůžeme tento legislativní proces dovést v celé šíři do konce a budeme muset skončit s prací na tomto návrhu. Je mi líto, že byl pro směrnici, že byl zpravodaj jmenován pouze pro směrnici směrnici a ne pro akční plán. To je opravdu škoda. Možná, že v příští legislativní periodě by bylo možné dosáhnout změny. A sice, že bychom měli zpravodaje i k tomu druhému tématu, protože obě témata obsahově nesmírně úzce souhlas, souvisí a je škoda a, a je velká škoda, že nemůžeme projednávat obě téma, témata společně. A v této souvislosti jsme se velice zasazovali za to, aby vznikla zpráva, která by v podstatě měla vyvolat první diskuze na toto téma v rámci našeho výboru. Já jsem za tímto účelem připravila pracovní podklady a pevně doufám, že tyto podklady přispějí ke konstruktivní diskuzi. Pevně doufám, že jste si to všichni mohli přečíst. Překlad máme do všech jazyků. Můžete si tedy můj návrh projít do všech podrobností. Směrnice zajistí, vznik struktur pro zajištění kvality a bezpečnosti při transplantacích orgánů členských států. Zároveň, ta, zároveň však budou nadále platit veškeré předpisy jednotlivých členských států i nadále budou-li přísnější, takže leco zůstává v kompetenci členských států. Krátce bych chtěla zmínit sedm bodů, o kterých si myslím, že jsou zvláště důležité a které podle mého názoru eh, by bylo nutné dále diskutovat a lépe je vyjasnit. Za prvé, je velice důležité aby u usnesení, o kterém, o kterém ještě budeme hovořit, se myslelo na flexibilitu, již to bylo řečeno v minulém usnesení. Určité části tohoto národa, eh, pardon, tohoto návrhu, třeba národní kvalitativní programy, ale zejména také eh, anex, tedy příloha, jsou velice přesné. Příloha naštěstí nepůjde cestou komitologie, ale tedy projednávání ve výborech, ale a, eh, hlavní roli zde bude hrát rozvoj lékařské vědy. A, v příloze jsou všechny potřebné seznamy, aby lékaři disponovali všemi nutnými informacemi a sami mohli zvážit, jestli daný orgán je vhodný pro transplantaci či nikoliv. Samozřejmě jsme vyslechli obavy, že to celé možná bude příliš byrokratické. Možná, že by se k tomuto tématu mohla vyjádřit i komise. Druhý bod je ovšem neméně důležitý. Jedná se o vztah mezi národními orgány, tedy národními úřady a úřady úřady, kde dochází k výměně informací. Národní úřady zde získávají, zde mají celou řadu povinností. Existují země, kde neexistuje žádné centrální transplantační centrum. Proto je potřeba ještě zjistit, jak vypadají eh, vztahy mezi národními úřady a orgány a evropskými transplantačními centry. Dále pak třetí úvaha. Jak vypadá souvislost s jinými předpisy, zákony a normami? Transplantace jsou natolik komplikovanou záležitostí a navíc existují čekací seznamy, a je tomu tak, že výjimky pro určité orgány, které e, zakotvuje směrnice, a pan Bowles o tom píše e, když ličí situaci v přezraniční zdravotní péči. Prostě je to natolik komplexní oblast, že o tom musíme hovořit, jak to souvisí. Eh, o tom budeme hovořit i zítra v souvislosti s návrhem pana Bouvise. Myslím si, že tady eh, nepotřebujeme výjimky. Máme zde tedy směrnici. Někdy si tu směrnici let, kdo vykládá příliš restriktivně. Kolikrát eh, se mě ptali, jak to vypadá s přidělováním orgánů. Proč, ptám se, proč to zůstalo mimo působnost směrnice, toto téma? Eh, Eh, eh, Také jde o to, jaké výsledky bude mít ta transplantace. Eh, Odkaz na nějakou síť je tu celá řada národních orgánů. Je dobré, aby si vyměňovali mezi sebou osvědčené postupy. Já myslím, že to by bylo ideální místo k tomu, abychom diskutovali právě o výměně těch osvědčených postupů a mohlo by to výrazně přispět k účelu této směrnice, to je zlepšování jakosti a bezpečnosti orgánů. A to tedy pro všechny občany Evropské unie, k tomu, aby se zvýšil počet těch orgánů, které budou k dispozici. Pak výměna názoru o metodách, které mají bránit odmítnutí eh, tělem toho darovaného orgánu. Měli bychom na to rovněž vymezit nějaký prostor v tom dokumentu. A teď k definicím. Některé definice, na těch musíme ještě trochu pracovat, třeba definice týkající se orgánu jako takového. Co to vlastně znamená? A charakteristika dárce, K tomu bychom mohli ještě něco doplnit, například k tomu dát, že poslední poznatky v transplantační vědě, jak je to v článku 25, by mohly být ještě, tam by to ještě mohlo být zlepšeno. Pak eh, darování eh, od žijících dárců, článek 13. Myslím, že tady bychom měli být konkrétnější a ještě to lépe vymezit. Zatím to vypadá tak, že nepřichází v úvahu žádná platba, že to je tedy bezplatné a dobrovolné. O tom se hlasovalo také minulý rok v usnesení. Členské státy by měly mít možnost definovat podmínky, za nichž lze eh, eh, dát nějakou náhradu Ovšem tato platba skutečně musí být pouze náhrada a musí být omezená na pokrytí nákladů spojených s tou transplantací, případně eh, jakožto kompenzace jakékoliv eh, škody, kterou ten člověk utrpěl. A poslední otázka, to jsou ty rejstříky a vysledovatelnost. ty registry a vysledovatelnost jsou velmi důležité věci, zvláště abychom potírali nelegální obchodování s orgány. Mohli bychom mít například nějaký evropský identifikační systém. Byl nastartován nový projekt Efretos. Myslím, že eh, to by mohlo pomoci a že tento subjekt že toto by se mohlo také diskutovat, až budeme diskutovat o akčním plánu. A závěrem, pane předsedo, chci vyjádřit ještě několik myšlenek. Myslím, že ta směrnice představuje velký krok před, ten akční plán také. Může nám to opravdu pomoci zvýšit počet dárců v Evropě, ale přitom bezpečným způsobem. Nicméně je potřeba, abychom to eh, zasadili do širšího kontextu a je potřeba vysledovat tu a zabývat se tou e, samotnou příčinou toho, proč potřebujeme transplantace. Já vím, že se na jedné konferenci mluvilo o, o zdraví ve vztahu k ledvinám a bylo nám řečeno, že 250 tisíc Evropanů potřebuje dialýzu nebo transplantaci v důsledku e, nějakého selhání ledvin a alespoň 10% Evropanů trpí určitou formou eh, chronického onemocnění ledvin a nelze i diagnostikovat pokud nejsou diagnostikovány včas, tak eh, tito lidé potom budou možná potřebovat nový orgán. Proto je tak důležité se zabývat prevencí a zvyšováním informovanosti o chronických chorobách ledvin a kardiovaskulárních chorobách a dalších chorobách, které eh, často mají určitou vazbu na transplantace. To je prozatím vše, pane předsedo, děkuji vám za pozornost a s radostí eh, vyslechnu vaše otázky či připomínky. Doufám, že to bude konstruktivní diskuze. Děkuji. Uh, eh, děkuji, paní zpravodajko. Nyní obvykle dávám eh, prostor stínovým zpravodajům. Mám tady několik jmén na seznamu, ale zdá se mi, že nikdo ze stínových zpravodajů není přítomen. Takže dovolte, abychom pokračovali v této výměně názoru tím, že dám slovo zástupci komise, kterou je dnes paní Patricia Brunko, eh, šéfka oddělení na DG Sanko. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda uvedla, že děkujeme zpravodajce za její konstruktivní analýzu návrhu komise ohledně kvality, jakosti a bezpečnosti orgánů. Zpravodajka tady nastolila hlavní body, a také chci říct, že vítáme diskusi na toto téma. Takže první věc. Zaznamenala jsem, že zpravodajka celkově vítá náš návrh a domnívá se také, že tento návrh ponechává dostatečný prostor pro flexibilitu ze strany členských států, tak aby toto mohli provádět, aniž by tím ohrozili svůj vnitrostátní systém, pokud již existuje. Pokud je o potřebná vyjasnění, já se pokusím zareagovat na těch sedm bodů, které vedla zpravodajka. První věc se týkala potřebné pružnosti s tím, že možná některé body byly rozvedeny příliš do podrobna, zejména eh, ty národní programy jakosti, seznam zkoušek a charakteristik uvedených v příloze. Pokud jde o národní programy jakosti, domníváme se, že tyto programy je důležité zavést a že bychom měli dát nějaké indicie toho, jak by měly vypadat, protože, jak zpravodajka správně uvedla, jedním z nepřímých, a zdůrazňuji nepřímých cílů protože právní základ eh, nám neumožňuje postupovat přímo, ale jedním z nepřímých cílů je omezit nelegální obchodování s orgány a důležitou věcí v tomto ohledu je mimo jiné mít zavedeny vhodné systémy, které mohou být eh, ověřovány a auditovány. Tím stížíme život eh, nelegálním obchodníkům s orgány a o to nám právě jde. Charakteristika orgánů, která je uvedena v příloze, vychází z výsledku projektu, který provedla komise. Byly do toho zapojeni i experti. Odráží to aktuální stav eh, medicínské vědy a podle našich informací eh, se ty testy dnes již provádějí a Eh, jsou součástí toho, co je nutné v rámci analýzy rizika. Tady nějak eh, neprovádíme stanovení standardů, jenom říkáme, eh, že je potřeba provést hodnocení rizika pro ten, který orgán a je při tom hodnocení rizika třeba vycházet z těchto konkrétních informací. Pokud je o vztah mezi evropskými transplantačními centry a národními orgány, článek 22 uznává jak eh, kompetentnost, kompetentnost obou stran a eh, stanoví jakýsi vztah mezi těmito dvěma s tím, že eh, tyto národní orgány mohou přenést na transplantační centrum část úkolů souvisejících s transplantací orgánů. Dále otázka toho, proč nebyla eh, zde zohledněna eh, přeshraniční mobilita pacientů. Je to proto, že náš návrh se týká jakosti a bezpečnosti orgánů, s tím, eh, že možná by se mohl dotknout také mobility orgánů, neřeší však mobilitu pacientů. To je řešeno v jiném rámci, o kterém již víte. V některých případech, to byl bod 4, se zpravodajka domnívá, že působnost je naopak příliš úzká a e, že, jsou z toho, že je z toho vyňato přidělování orgánu. E, tady jsme vycházeli z toho, co je nutné pro zajištění bezpečnosti pro pacienty a co také umožňuje aktuální právní základ v tomto rámci a co je třeba naopak ponechat na členských zemích. Domníváme se, že systém přidělování orgánů je jednoznačně záždostí, která spadá pod princip subsidiarity a spadá pod, výlučně pod vnitrostátní systémy. Dále otázka odmítnutí orgánů. Tady se nejsem jistá, zase jsem dobře pochopila, zase mělo na mysli odmítnutí orgánu pro transplantaci anebo ze strany pacienta, kterému byla provedena transplantace. Pokud eh, E, by tedy orgán byl odmítnut na základě vyhodnocení rizika, pokud byl tedy odmítnut lékaři, tak by se to řešilo v rámci farmaceutické legislativy, nikoli této legislativy. Dále se hovořilo o potřebě doladit některé definice. E, my jsme se e, snažili, aby ty jednotlivé rámce zůstaly navzájem koherentní, a definice, které jsme použili v tomto, aby definice, které jsme použili v tomto návrhu, eh, byly v souladu s tím, co je uvedeno ve směrnici o tkáních a buňkách. Je důležité, aby texty přijímané takto v rychlém sledu po sobě byly kompatibilní, pokud o definice. A hovořil jste také o tom, že definici orgánů, definice orgánů by se ještě mohla eh, zlepšit eh, v kometologii. To už je zjevné z článku 25, takže jsme to eh, neopakovali v rámci snahy o zjednodušení legislativy. Se snažíme neopakovat stále stejné požadavky či možnosti či ustanovení v různých článcích, tak abychom zabránili nejasnostem. U bodu 6 jsme tady zaznamenali tu problematiku náhrad pro žijící dárce. Komise u tohoto bodu dospěla k závěru, že to nespadá pod jakost a bezpečnost orgánů, i když to bylo zahrnuto do směrnice o tkáních a buňkách. Ne do toho původního návrhu, ale v pozdější fázi to tam zahrnuto bylo, takže to jsme se zaznamenali. A pokud je o nelegální obchodování, jak jsem se zmínila již úvodem, toto nemůže být přímým cílem stávajícího návrhu, ovšem nepřímo, jak jsem řekla, náš návrh bude-li proveden, stíží možnosti nelegální obchodování eh, s orgány. A doufáme, že tedy výsledkem bude minimalizace tohoto problému. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, možná bych využil přítomnosti asistenta Evropského eh, supervizora pro ochranu dat, pana Giovanniho Gutarelliho, který je tady asistentem pana Hastingse. Chcete si vzít slovo? Prosím, počkáme, než se usadíte. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat vám, zpravodaj, za možnost vyměňovat, vyměnit si názory po našem eh, stanovisku z 5. března. Ta pátá komise DPS um, ehm, tak dále nebo, že my sledujeme tu diskuzi a jde tu o osobní údaje. To se týká osob jak žijících, tak zesnulých. Jsou to údaje, které jsou často citlivé povahy. A zpracování těchto údajů probíhá většinou v členských státech na národní úrovni, kde už je to regulováno národní legislativou na základě tedy Všeobecné směrnice 9546. a tyto návrhy již zohledňují, že je potřeba eh, chránit eh, data, údaje týkající se dárců i příjemců orgánů. Takže naše stanovisko je kladné, ale podporujeme některé konkrétní pozměňovací návrhy týkající se zpracování těchto údajů. Některá z ustanovení tohoto návrhu musí být ještě lépe sladěna ve vztahu tedy ke smyslu celé iniciativy. Jsme si vědomi toho, že na jedné straně musíme najít vyváženost, rovnováhu mezi dostatečně flexibilní směrnicí, jak je v pracovním dokumentu pana zpravodaje, na straně jedné a na straně druhé potřebou jak komise, tak EDPS implementovat vlastně podrobnou strategii ohledně některých eh, záležitostí týkajících se právě zpracování osobních údajů. Ale pokud jde o anonymitu, důvěrnost a bezpečnost údajů, tak je potřeba přijmout jasný a jednoznačný rámec. Jde o naprosto konkrétní formulace, které mají velmi konkrétní význam. Takže jak jsme již dali najevo 5. Eh, března, tak jak to máme uvedeno na našich webových stránkách, tak ochrana dat není žádná překážka k tomu, abychom eh, k provedení rychlé a efektivní transplantace orgánů. Naopak, může to zvýšit kvalitu informací, odpovědnost, dostupnost informací. Některé z našich připomínek, které jsou v našem stanovisku z 5. března, se kloní ke změně spíše jazykové, než že by se týkaly nějakých věcných změn. Kromě toho doporučujeme posílení celkové úrovně bezpečnosti, takže bychom do směrnice zahrnuli některé odkazy na konkrétní bezpečnostní otázky, eh, to znamená logování, šifrování, analýza, hodnocení, nezávislý audit. Je také potřeba se dívat do budoucna a zohlednit různé úrovně a různé možnosti. Tím, že se data anonymizují nebo pseudo-anonymizují, a to zejména v souvislosti s rozvojem moderních technologií. A jsme rádi, že ten návrh zahrnuje i odkaz na potřebu konzultovat národní orgány na ochranu údajů, alespoň pokud jde o předání těchto údajů do třetích zemí. A je tu ještě jeden další odkaz, a to je článek 18 odstavec 2 písmeno F, a to je takové poselství, které má podporovat eh, spolupráci s národními orgány na, ochrany, na ochranu osobních údajů. Protože ty orgány na ochranu osobních údajů, těm zůstane, zůstanou jejich pravomoc při předběžném prověřování některých dát či povolování určitých modalit takového zpracování. A další bod, když se, blíž, když se chýlím ke konci, a to je důležité a klíčové v našem stanovisku, to je to, abychom měli k dispozici všechny ty je otázka přístupu, ale také vystupovatelnost anonymita. My chápeme, že smysl toho návrhu je zajistit lepší úroveň vysledovatelnosti informací to znamená, abychom měli úspěšný systém identifikace dárců, aby každý orgán byl vysledovatelný ke svému dárci. A tady je tudíž určitá dvojznačnost v některých e, výrazech, protože anonymita ve světle té směrnice 9546 znamená žádné identifikovatelné osoby. Tam v tomto případě jde o utajení některých informací o dárci, ale to neznamená, že by to mělo představovat úplnou anonymitu. Takže v tom stanovisku existují některá doporučení týkající se úvodních ustanovení a některých článků a pochopitelně, že jsme vám plně k dispozici a rádi to doplníme o další vysvětlení další, a jiným způsobem přispějeme k celé věci. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Všiml jsem si, že dorazila paní eh, Somoza Martinez, stínová zpravodajka sociálně demokratické frakce. Chcete si říct slovo? Děkuji velice, paní, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla paní zpravodajce poděkovat za dokument, který nám předložila. Na, absolutně souhlasím s jejím již Eh, dříve formulovaným názorem. Dříve jsem s ní spolupracovala na tomto tématu. Ona má celou řadu dobrých informací, je fundovaná a proto se mi ten dokument velice líbí. Myslím, že se všichni shodujeme, co se týče cíle této směrnice. A sice zlepšit dostupnost orgánů, podporovat zlepšení kvality, transplant transplantací a zasloužit se o to, aby transplantační systém byl přístupnější pro ty, jež jsou na něj odkázáni. Směrnice navrhuje opatření, eh, které by vedly ke zřízení mezinárodních eh, dozorčích orgánů. Měly by také být zlepšeny podmínky bezpečnosti pro povolování a garantování transplantací. Podle nás je to nezbytné. Další důležitý bod pro nás je systém zpětné vysledovatelnosti, protože to přináší více bezpečnosti. Dalším důležitým aspektem jsou struktury umožňující inspekci, tedy dozor. Musíme pracovat nejen na těchto aspektech, ale musíme se také držet určitých lhůt důležitá je podle mě i možnost ochran, lepší ochrany dárců, například eh, zachování jejich anonymity, a také jsou podle nás velice důležité registry. Všechna tato opatření, která nám představila paní Pols, eh, jsou věcí, se kterou souhlasím, s tím opravdu souhlasím. A také mě zajímá, jak budeme pracovat na návrhu komise. Určitě ji zlepšíme, nevím, jestli v této legislativní, eh, v této legislativní periodě, anebo v té příští, ale jak už jsem říkala, eh, ve vším s paní ve všem s paní spravodajkou souhlasím. Pak je zde několik bodů, u kterých nevím, co tím paní Brojpolsová zamýšlí. Víme, že v Evropě neexistují žádné společné standardy pro zajištění eh, kvality a bezpečnosti pro transplantaci lidských orgánů. Předpisy se liší podle toho, v jaké zemi k transplantaci dochází. Měli bychom tedy eh, toto sjednotit a sice pomocí směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Chtěl bych se, chtěla bych se zeptat paní Brepolsové, jestli souhlasí s tím, že bychom zítra u té směrnice, o které budeme hlasovat, téma orgánů účinných transplantací představovali výjimku. Jak už jsem říkala, v Evropě máme velké rozdíly mezi standardy a mezi standardy v jednotlivých členských zemích. To neznamená, že ten problém nemůžeme vyřešit, ale spíš bychom zhoršili situaci, kdybychom u směrnici o přezranční zdravotní péči nezavedli výjimku pro transplantaci. Nevím, jestli paní Brepol souhlasí s tímto mým názorem. A to jediné, co je podle mě problematické v této směrnici, je právě tento bod. Děkuji vám. Gracias. Thank you very much indeed. No, děkuji. Profesor Andreas, všiml jsem si vás, takže máte slovo. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych rád poděkoval naší zpravodajce za opravdu velmi dobře připravenou zprávu. Každá směrnice každé opatření, které umožní dosáhnout našeho společného cíle, to znamená dostupnosti orgánů pro transplantace v Evropě, je vítaná. Transplantace nezávisí ovšem pouze na jakosti a bezpečnosti a na příslušných normách. Je také důležité, do jaké míry jsou členské země schopny tato opatření provádět. Já si pamatuji na pohnutou situaci, kdy v Lotyšsku jeden mladý muž spáchal sebevraždu, když se dozvěděl, že transplantace, která byla naplánována, bude muset být zrušena kvůli nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu. Ten mladý muž neměl peníze na to, aby se nechal operovat v jiné členské zemi. A v této souvislosti bych rád požádal o eh, určité objasnění od paní zpravodajky, navrhovatelky. Do jaké míry jsme při přípravě tohoto dokumentu vycházeli z existujících norem eh, či standardů mezinárodních organizací, eh, které se dotýkají transplantací. Například Rada Evropy již přijala umluvu v roce 1997, která se týká lidských práv a biomedicíny. K této omluvě eh, existuje protokol, který se týká konkrétně transplantací. Já jsem na Radě Evropy působila, pamatuji se na to dlouhé přípravné období u tohoto dokumentu, kdy jsme vycházeli z příspěvku odborníků ze všech členských zemí. Byl to postupný proces Řešili jsme mnoho problémů a teď zase chceme znovu, znovu tady objevovat Ameriku. Možná bychom mohli víc této práce, kterou už provedla Rada Evropy. Navíc EU byla vyzvána, aby tuto omluvu e, podepsala, ratifikovala. Devět členských zemí EU umluvu již podepsalo. Vlastně jedenáct členských zemí všechny nové s výjimkou Malty a ne všechny staré členské země to podepsaly, včetně toho protokolu. Ale domnívám se, že tato omluva a i protokol vycházejí eh, z velice dobře podložených vědeckých údajů a myslím si, že bychom eh, z toho měli vít i ve své práci zde v parlamentu, což se myslím zatím nestalo. Děkuji, pane profesore Andrevsi. Ještě někdo se hlásí o slovo? Zdá se, že nikoli, takže jako obvykle dávám ještě na závěr slovo paní Brepls. Eh, eh, děkuji, pane předsedu. A chci poděkovat zástupkyni komise a panu Butaralemu z úřadu eh, Evropského ochránce pro ochranu údajů. A, a děkuji také všem kolegům, kteří vystoupili v této diskusi. abych zareagovala na to, co řekla paní Bronko. Tady zástupkyně komise. Když eh, hovořila o eh, eh, možných cílech či působnosti, pokud je o odmítnutí orgánu, protože skutečně my jsme požádali o vyhodnocení metod, které používají eh, lékaři, eh, aby zabránili odmítnutí orgánu příjemcem. Pokud je o orgány samotné, tak to skutečně řeší eh, legislativa pro farmaceutickou oblast. To jsme se možná nerozuměli a měli bychom se to ještě spolu navzájem vyjasnit. Na pana Butareliho, dovolitele pane předsedo, mám několik otázek. V jeho podkladech se hovoří o některých nejednoznačnostech, zejména pokud je o anonymitu a e, vysledovatelnost. Je obtížné někdy tyto dvě věci sladit. Možná bychom tomu měli věnovat větší prostor ve zprávě, protože Eh, anonymita eh, je zamýšlena především eh, pro vztah mezi dárcem a příjemcem, ne až tolik pro dotčené orgány, tedy úřady. Proto nehovoříme o anonymitě, protože samozřejmě si přejeme zachovat vysledovatelnost orgánu, ale možná bychom tady měli tady přesněji rozlišovat mezi těmi dvěma situacemi. Jde tedy o vysledovatelnost ze strany úřadů, ale samozřejmě by měla být zajištěna naprostá anonymita mezi dárcem a příjemcem orgánu. Dále mám ještě otázku na zástupce EDPS, kde v tom memu, které jsme obdrželi v odstavci 21, se říká, že u vysledovatelnosti bychom měli mít nějaký eh, systém nepřímé identifikace, ale není mi jasné, co je tím míněno. Eh, možná by nám to zástupce ADPS e mohlo vysvětlit. A dále. Ve vašem dokumentu se také hovoří o potřebě identifikace příjemce. Paní Bronko právě řekla, že komise je toho názoru, že přidělování orgánů nespadá do této směrnice a domnívám se, že identifikace příjemce eh, se nás také eh, v této souvislosti netýká. Eh, děkuji paní Sornoze za její podporu a za dodatečné informace. Pokud jde o diskusi a hlasování zítra, o té směrnici o přezrančním poskytování zdravotní péče, tak myslím, že i další kolegové eh, o to vyjádřili zájem a požádali našeho zpravodaje pana Bovise, aby z rozsahu působnosti této směrnice vynechal orgány. Pokud vím, eh, řeší to kompromisní poznací návrh, který je na zítřek připraven. Doufám, že všichni budeme připraveni tento kompromis podpořit. Tím se vyřešíme jeden problém. Chci také poděkovat panu Andrejevsi za jeho zajímavé vystoupení a také za další informace, které poskytl, eh, pokud je o ten dokument Rady Evropy. Pokud vím, eh, v preambuli eh, návrhu komise není žádný odkaz na tuto umluvu Rady Evropy a její protokol, ale dovedu si představit, že Eh, jak poběží legislativní proces, eh, veškeré informace a dostupné dokumenty, které by mohly být eh, v této souvislosti užitečné. budou zapracovány nebo alespoň odkazy na ně. Takže děkuji všem za vaše vystoupení a doufám, že na toto téma budeme později ještě diskutovat. Děkuji. Děkuji. Jestli tomu dobře rozumím, tak jste položila vlastně otázku panu Guteralimu a chcete odpověď teď hned nebo písemně? Dobře, máme dost času. Takže prosím, pane... Pane Nebutarali, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já plně sdílím to, co tu bylo řečeno v tom smyslu, že utajení a důvěrnost relevantních informací mezi stranami, znamená dárcem a příjemcem, plná vysledovatelnost a přístup k relevantním údajům pro kompetentní orgány i v ob- a oblast, tedy pokud je o kontrolu, s tím souhlasím. A z toho důvodu jsme doporučili vyškrtnout jeden článek toho návrhu. A to konkrétně článek 17, protože tento článek bohužel hovoří o takzvané anonymizaci. A já už jsem řekl ve svém předchozím příspěvku, že na tyto údaje se vztahuje směrnice 9546. Tato směrnice zcela jasně činí rozdíl mezi informacemi, které souvisí s identifikovaným či identifikovatelným subjektem a na straně druhé informacemi, které mají být skutečně anonymní. Ovšem, tento případ, to právě nejsou ty doopravdy anonymní informace. To, co tady potřebujeme, je zvýšit a harmonizovat opatření na národní úrovni tak, abychom zajistili striktnější politiku důvěrnosti, ale zároveň tak, aby to nepůsobilo žádné překážky příslušným orgánům v jejich přístupu k informacím. Protože také je možné, je tu uh, ta, ten zájem, to, to znamená mm, prospívat zdraví toho příjemce, ale vystopovatelnost je svým způsobem v konfliktu s, s úplnou anonymitou. My neříkáme, že bychom měli snižovat eh, normy ochrany údajů, ale pouze říkáme, že bychom měli posílit se to celkové poselství toho návrhu. To jest rychlý a úplný tok informací, které jsou potřeba. Ale k druhé otázce, pane předsedo. Eh, a to se týká jedno, jednoho toho kodifikačního opatření, které by umožňovaly příslušnému orgánu získat přístup k informacím, kdyby byly různé stupně přístupu závislosti na různých opatřeních, různých krocích. Takže, co je důležité? Vzhledem k tomu, že máme no, evropský systém kódování, tak je důležité, abychom měli celý soubor informací, který se týká té dané osoby, ale aby byl konzultovatelný jenom, když je to opravdu relevantní. V případě nějaké kontroly. Proto jsme doporučili, abychom se snažili orientovat na budoucnost a doporučovali nové technologie, ať pokud jde o šifrování nebo alternativní systémy eh, kódování těch informací které by zajišťovaly plný přístup k informacím, když je to relevantní. Děkuji vám. Uh, Děkuji vám. Takže uzavřeme tento bod a přejdeme k bodu 5 je 2009.03 a týká se to těch nutričních profilů. a dávám slovo paní Auken, která nahradí se tu asi. Dobrý den, pane předsedo. Hovoříme místo paní Satuhasy z důvodu nepřítomnosti. Nejsme příliš spokojeni s tím, že nám komise dosud nedala návrh. Žádný návrh, který by se týkal předpisů o nutričních profilech. Mám. Dostali jsme sice jakýsi návrh, ale byli bychom, byli bychom o tom bývali rádi dost, dostali nějakou zmínku již v lednu, ale v lednu jsme žádný návrh neobdrželi. Proto bych na to chtěla navázat a zeptat se komise, aby nám řekla, jestli je pravda, že údajně vypracoval Barozo nějaký návrh na toto téma. Ovšem tento návrh nebyl předán panu Peteringovi, ale, na, ale byl předán předsedovi frakci FVP. Um, ehm, takže to je opravdu zvláštní způsob předávání informací. Jak jsme se tedy měli dostat eh, ke sdělením ze strany potravinářského průmyslu. Takže potravinářský průmysl šel přes pana Baroza a snažil se zajistit, aby byly z tohoto nařízení vyňaty základní potraviny, například chléb, vejce, mléko a podobně. To všechno by tedy z toho návrhu mělo být vyňato. To je jejich zájem eh, ale jsou tam další výjimky, jako například pro cukry, tuky, sůl a podobně. Ale my skutečně nevíme, jestli tady existuje nějaká výjimka či nikoliv má, te, má být zavedena, uvažuje se o ní vůbec? A pak mám třetí otázku. Jde nám o limitní hodnoty kolem limitních hodnot eh, panuje celá řada nejrůznějších domněnek. domněnek. Je to pravda, že eh, snídaňový výrobek, kde je 25 gramů cukru, měl být přesto ještě označen za zdravý výrobek plný eh, vlákniny, aniž by do toho byl, aniž by bylo zmíněno, že je tam přidána sůl. My samozřejmě nechceme zakazovat potraviny, ale chceme se postarat o to, aby spotřebitelé dostávali věrohodné a upřímné a pravdivé informace aby to na těch potravinách bylo uváděno. A proto bychom chtěli požádat komisi, aby nám zodpověděla naše otázky. A má druhá otázka zní, je pravda, že existují výjimky pro základní potraviny? A třetí otázka, mají být ta pravidla tak rozvolněna, že skutečně nebudou již taková, jaká byla dříve, takže eh, nakonec spotřebitelé nebudou vědět, co je v té či které potravině obsazeno? Děkuji. Děkuji vám. Zástupce komise je pan Basil Matudakis. Je to tak? Prosím, chopte se slova a pak bude nasledovat výměna názoru. Thank you, uh, Mr. Chairman. And, uh... Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za položený dotaz směřující na komisi. Služby komise se zabývaly přípravou implementačních opatření pro nastavení nutričních profilů od doby vstupu v, platnost, v platnost toho nařízení o těch informacích na potravinách, to už platí nějakou dobu. Prvním krokem byla žádost komise od EFSA a toto stanovisko bylo dáno v roce 2008 v květnu a od té doby se konala různá setkání s členskými státy i s dalšími subjekty. Diskutovaly se tam potenciální eh, systémy těch nutričních profilů, testovala se jejich proveditelnost a uměrnost, a to s ohledem na kritéria, která nastavuje nařízení. Bylo to také tématem mnoha různých, eh, nebo dostali jsme mnoho různých připomínek a poznámek a setkalo se to s velkým politickým zájmem na nejvyšších úrovních. Ty diskuze stále ještě probíhají v rámci komise a tudíž zatím ten návrh těch opatření ještě není připraven k přeskoumání eh, Evropským parlamentem do konání červnových voleb. To znamená, nestihne se to do nového funkčního období parlamentu. Komise ovšem předloží návrh, který zohlední význam některých potravin či kategorií potravin, které představují určitou základní a nedílnou součást stravy. A v rámci možnosti těch výjimek, tak jak je umožňuje nařízení, tak potraviny, jako jsou třeba ovoce a zelenina, nebo mléčné výrobky vajíčka, tradiční chleby, ty by byly zatím vyloučeny z těchto nutričních profilů. Kromě toho některé kategorie zpracovaného mas, zpracovaných potravin, třeba mas, ovšem měli bychom rozlišovat mezi mas, masem v čerstvém vztahu a, vztahu a masnými výrobky, tak u těch masných výrobků a některých sírů bude, tam bude, budeme tomu, těm budeme věnovat, eh, tam budeme věnovat pozornost tomu, aby tradiční Eh, výrobky v těchto kategoriích zatím nespochybňovaly jejich eh, tradiční složení nastavováním těch profilů. To znamená, že ten rozsah působnosti se bude zaměřovat spíše na zpracované výrobky, které představují eh, podstatnou část z naší stravy a tam a je tam také větší prostor k reformulaci. A tím pádem to povede k inovo větší inovaci a bude to ve prospěch spotřebitele. Komise má za to, že ty základní nutriční profily, tak jak jsou v, v nařízení přijatém hm, Evropským parlamentem a radou, jsou vyloži, vys, velice důležité. Tudíž se pokusíme předložit návrhy opatření, která by byla souladu s kritérií nařízení a uměrná s ohledem na cíly a potenciální dopady na podniky. Musím říci, že nutriční profily nemají být sdělovány přímo spotřebitelům. ty informace pro spotřebitele o nutričních hodnotách se dějí prostřednictvím označování. A to je jiný návrh týkající se informací pro spotřebitele. A ten bude parlament znovu zvažovat po té, co to neprošlo v prvním čtení je důležité si ujasnit, protože spotřebitelé neuvidí ty nutriční profily jako takové. Ty nutriční profily slouží spíš k tomu, aby některé výrobky mohly obsahovat určitá tvrzení, označení, což pak hraje roli při eh, samotném vytváření těch označení ale není to přímo to, co se ty informace, které se sdělují koncovému zákazníkovi. A pokud jde o otázku toho dopisu, který byl zaslán prezidentu Barosovi, prezidenta Bar- Barosa, tak já zatím se k tomu nemohu vyjádřit. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Mám tady ještě paní Korbej a paní Rod Berend, takže prosím, máte slovo dámy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Auken a, a paní Asi. Skutečně podporuji vaši otázku a také mě zajímá odpověď komise. Ale přece jenom bych chtěla položit doplňující otázku. Za prvé, politický proces vypadal tak, že jsme před několika lety stanovili všeobecné předpisy o potravinách a EFSA měly tehdy důležitý význam. Cílem bylo eh, zajistit bezpečnost a kvalitu potravin, ale důležité taky bylo, abychom, to, abychom tyto eh, charakteristiky mohli hodnotit objektivně, aby, eh, aby to nebylo závislé na našich pocitech. Samozřejmě, že potraviny souvisí s našimi emocemi a proto bych řekla, že EPSA byla založena také proto, aby to všechno získalo objektivní rámec při celé té diskuzi o nutričních profilech, ale eh, ty pocity hrají tak neuvěřitelně velkou roli, že už, nám, eh, že už se nám vyšvihly až na politickou úroveň a zabývá se tím, tím i sám předseda komise Barroso. A já si kladu cestu, jestli jsme se náhodou nevydali na špatnou cestu a jestli bychom u nutriční profilů celou tu záležitost neměli přenechat EFSE, eh, protože proč ji tedy máme? nutriční profily přece musí být eh, svázány s objektivními kritérii. Nesmíme zde nechat mm, působit a řádit všechny možné lobby, které nám eh, v podstatě jen zamlžují výhled na naše cíle. A druhá otázka je samozřejmě, že je důležité mít výjimku pro eh, mléko, vejce, masné výrobky a ryby a pro tradiční výrobky. Je totiž nesmírně důležité, abychom si uvědomili, proč vůbec ty nutriční profily máme, proč vůbec byly stanoveny. Byly stanoveny proto, aby eh, nikdo nemohl tvrdit zavádějící údaje o eh, zdravotně závadných jiných potravin. Když si uvědomíme tento cíl, tak můžeme se dostat k tomu závěru, že když řekneme, že vím, že eh, vejce, mléko a podobné produkty budou mít výjimku, tedy nebude potřebné eh, stanovovat nutriční profily, tak přece bychom mohli říct, že se, že se objeví v tzv. health claims, tedy v prohlášení prohlášení o škodlivosti či nezávislosti. Je to skutečně tak, že eh, mléko a vejce a jiné produkty eh, nebudou muset mít žádné takzvané health claims. A teď ještě o těch nutričních profilech a roli komunikace. Jistě řekli, že nutriční profily nemají význam v komunikaci se spotřebitelem, ale já si myslím, že to je veliká škoda my stanovujeme nutriční profily a existují přece alespoň minimální zdravotní předpisy a potom bychom je tedy měli zohlednit alespoň v minimální míře při komunikaci se spotřebitelem, aby alespoň spotřebitelé věděli, jaké jsou minimální nároky kladené na potraviny. Byla by veliká škoda, kdybychom tuto komunikační funkci či roli nutričních profilů prostě ignorovali. Takže to byly mé otázky a mnohokrát vám děkuji eh, za vaše budoucí odpovědi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Rodberentová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěla se vrátit k otázce, proč vůbec toto zákonodárství vzniklo. Tyto zákony vznikly proto, abychom se tady bavili o nutričních profilech. Úplně naopak eh, naproti tomu, jak to řekla má předřečnice, tady jde především o pravdivost, o zdravotní, zdravotních tvrzení. Ty musí být samozřejmě pravdivé. Ovšem eh, cílem toho zákonodárství bylo něco jiného. I když totiž mohu eh, vědecky prokázat, že můj produkt působí proti nějaké chorobě anebo posiluje oběhový systém. A já to mohu prokázat, že třeba můj výrobek, eh, můj výrobek snižuje riziko vysokého cholesterolu v krvi. Když je to tedy pravda, pravda a můj výrobek je na 100% eh, zdravý a má tuto vlastnost, tak přesto nemohu provést toto eh, tvrzení, když můj výrobek překračuje normu na cukr a na soli. A to je princip princip. Tady vůbec nešlo o to, jestli toto zdravotní tvrzení je pravdivé nebo ne. Samozřejmě, že musí být pravdivé, ano. Dokonce se s komisí shoduji i v tom bodě, když řekneme, že takové obecné tvrzení, jako že třeba heřmánkový čaj je uklidňující, tak to je samozřejmě věc diskuze, ale Každopádně jsem nebyla u vás nebavila jsem se s vámi, když šlo o nutričních profilech, protože jsem vůbec nechápala, jak to souvisí. Já pořád nechápu tu souvislost a dodnes nechápu, kdo, jak, kdo a jak chce sestavovat nutriční profily. Musím říci, že jsme EFSU nezaložili kvůli zákonodárství. Je to agentura, protože jsme prostě tu agenturu tehdy potřebovali. A to říkám zcela, zcela upřímně. A to, co dělala EFSA po mnoho let takto zůstává zahleno do temnot. Ale dobře si pamatuji, že první ředitel FC seděl zde mezi námi a na, odpověděl na naši otázku, jak vůbec budete stanovovat nutriční profily, řekl tady na našem veřejném zasedání. Když dostaneme tu, tento úkol, tak ho nějak vyřešíme. Bylo to asi před šesti nebo před sedmi lety. A nová ředitelka, ta se určitě bude snažit více než bývalý ředitel, ale i na ní je to příliš velký úkol. Je to jasné. Já se tedy snažím to intelektuálně pochopit, ale představte si, že máte asi 200 různých druhů konfliktů. Všechny mají různý obsah soli, cukru. U konflejků ale jde většinou především o sůl. Jaký nutriční profil mají mít správné konfliky? Kolik soli? Jak to spočítáte? Sesypete všechny dohromady a vydělíte to dvě, eh, číslem 200, anebo technicky. Eh, co je technicky možné? Technicky možné není nic. Nula. Já jsem to prostě nikdy nechápala, asi to nepochopím. V mnoha věci, v mnoha věcech souhlasím s kolegou Matu, Matudakisem a dost dlouho spolupracujeme u nejrůznějších legislativních o, otázek, ale eh, zákonodárství v otázkách held skleně. Špatné zákonodárství a špatné, zá, špatné zákony vždycky nakonec padnou kvůli chybám, které obsahují. Tehdejší komisař Burn dva týdny po zveřejnění eh, tohoto zákonu musel dokládat papír, eh, který se jmenoval Mity a nepravdy o mém zákoně. On to, on to vlastně, on, to, on tím vlastně popíral kvalitu svého zákona, to mohu říct jako právnička. Ale Eh, opravdu eh, vidím, že bojuje nejen EFSA, ale celkově komise. Já si myslím, když se podíváte na ten zákon, položíte si otázku, co je možné a řeknete si, no dobře, ta komise se snaží volit cestu komitologie. Dobře, to je v pořádku. Já mohu akceptovat, anebo si myslím, že eh, by bylo upřímnější, než to, co navrhl pan Máty já vím, jak, to, do, jak tomu došlo. Nejdřív křičeli všichni výrobci olivového pole a říkali, podívejte se, stoprocentní tuk je to před, ale je to zdravé. Ale co řepkový olej, co lněný olej, co jiné druhy oleje? Já už vidím tu hromadu výjimek, které se přihlásí. A co naše tradiční potraviny a všechny potraviny, které nejsou zabalené, v jejich výrobci si řeknou, no nás se to netýká, týká se to jenom výrobců za, zabalených potravin Dámy a pánové, to není čisté dělat takové zákony. Když se podíváme na to, co řekl pan Matudakis, to je opravdu docela rozumný přístup. Říci, existují určité výjimky, kterých se to netýká. A k tomu tady musím dodat ještě jednu věc. U health claims a u nutričních profilů nehovoříme o tom, že má být něco zakázáno, nehovoříme ani o označování. Hovoříme jenom o tom, jak propojit vlastnosti s nějakým nějakým eh, tvrzením a údajem o obsahu. A musím říci, že parlament proti vůli komise rozhodl, že navzdory tomu, eh, že jedna část nutričního profilu nebude splněna, je možné vytvořit určitý health claim, když u toho bude poukaz na to, že tento výrobek překračuje třeba limit soli a podobně. Takže tento přístup, že určité potraviny výjmete, se mi, se mi líbí, to je podle mě dobré. A také si myslím, že je v pořádku, eh, když se když z toho vyjmeme určité zpracované výrobky, ale to, co říkám pan Maturakis, to v podstatě je to samé a zpráva EFSI eh, z ledna, to mě nevyjasnilo situaci. Jak to uděláte, když, vytvořit, když vytvoříte nějaké kategorie, tak vezmete všechny jogurty a podíváte se na ně, možná jsem to nepochopila, ale jak rozlišíte nebo jak zjistíte, jaký nutriční profil je dobrý? Vztáhnete to potom na ten výrobek samotný, anebo se vědecky nějak rozhodnete, nebo řeknete, vědci si myslí, že jogurt má mít pokud možno takovýto obsah tuku třeba 3,5%. Pro mě by to bylo žádná celé procenta, pro mého manžela 5,5%, páč je trochu korpulentnější. Jak to tedy vyřešíte? Teď máte přece čas na to, abyste to vylepšili a já opravdu očekávám, že na tom zapracujete. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Děkuji. Pan Sauken ještě jednou, máte slovo. Man kan sige tak til kommissionen for svaret, som jo i det store... Chci poděkovat komisi za odpověď a v podstatě to jenom potvrdilo všechny fámy, které kolem toho panovaly. Opravdu je to tak, jak jsme se domnívali. A pokud je to tedy tak komplikované, jak to teď vylíčila kolegyně Dagmar, tak si myslím, že máme času opravdu jen málo. Já, to ne, já tedy nevím, jestli je to skutečně tak komplikované, ale víte, ono je o tom vůbec těžké získat nějaké informace. Já si myslím, že bychom v otázkách nutričních profilů měli dostat alespoň v tom smyslu eh, jasnou odpověď, že prostě nebude na výrobku tvrzeno, že je zdravý, když zdravý není. Když tvrdíte, že je výrobek eh, zdravý, tak přece neexistuje, že, tak neexistuje, že bude nezdravý. Sice nemůž, přece nemůžete říct, je zdravý chleba, jenom protože tam má vlákninu, když ten chleba přitom eh, je velice sladký. Musíme počkat na to, jak se k tomu vyjádří komise. Uh, opravdu velice pozorně sledujeme, co probíhá a všichni se shodujeme na tom, že je to nesmírně důležité. Je totiž nesmírně důležité, aby spotřebitelé dostali skutečně korektní informaci o tom, co je v tom výrobku, který si kupují. Je to vlastně naše odpovědnost, abychom si ohlídali, že eh, na produktech nebudou matoucí anebo nesprávné informace. Komise by se tedy měla pokusit postarat se o to, abychom dostali pokud možno politicky neutrální odpověď, aby ta odpověď nebyla předávána některým frakcím a ne celku. Děkuji. Okay, thank you very much. Dobrá, děkuji. A další jméno na mém seznamu je pan Chaziva, máte slovo. Děkuji, pane prezidente. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že obyvatelstvo má právo na zdravé potraviny a měli bychom tomu přizpůsobit zákony, měli bychom eh, se postarat o to, aby spotřebitel měl správné informace. Ale na druhou stranu si myslím, že je správné, abychom bojovali proti rostoucí obezitě populace. I to je velký problém, který si zaslouží naši velkou pozornost. Také si myslím, že zvolený prostředek a sice tyto nutriční profily a takzvané health claims eh, nejsou vhodným prostředkem pro tento boj. Já bych teď chtěla, aby nám eh, komise řekla, že půjde stejným směrem, jak nám naznačila i má kolegyně Dagmer. Řekněte nám prosím vás, podle jakých vědeckých základů chce komise vytvářet nutriční profily. Víme, že právě eh, v potravinářské oblasti je celo, celá řada vědeckých škol a jenom zhruba dva, tři vědecké směry se shodují na výpovědi typu čerstvé ovoce je zdravé a eh, nebo brání

Eh, brání eh, určitým chorobám. V těch otázkách už je to kritické. Tady se ro, názory rozcházejí, takže kter, ke kterému názoru se komise přikloní a jak to vyargumentuje? A to na tom pozadí, že víme, že nejenom obsažené látky mají rozhodující vliv na kvalitu potraviny, ale zároveň jedná se o určitou matici stravovacích eh, komponentů. A sice jde o matici, anebo řekněme, řekněme to jinak, jak, v jakém poměru jsou obsaženy jednotlivé látky v dané potravině. Vždy hovoříme o absolutně racionálním, eh, racionálně rozhodujícím spotřebiteli. Alespoň z tohoto vzorce vycházíme, ale každodenní praxe nám ukazuje, že spotřebitelé nerozhodují absolutně racionálně a eh, nekupují podle racionálních rozhodnutí. A tak by mě zajímalo, jaké psychologické studie si komise nechala vytvořit nebo zamýšlí použít a e, jak se zamýšlí nad tím, jak e, které tvrzení působí na spoře, e, spotřebitele. Zjišťujeme přece velice protichůdné efekty. Čím více se varuje před určitými potravinami, tím víc je konzumenti jedí. To je takové to klasické jezení na trud. Známe to od dětí, ale i od některých dospělých. Vycházet tedy ze ideálního spotřebitele, který bude rozhodovat absolutně racionálně podle mě věci neprospěje. A proto by mě zajímalo, jak komise bude zacházet s tímto fenoménem a jak eh, vlastně ošetří tuto druhou oblast a jak nám vysvětlí, jaká kritéria využije eh, ke stanovování legislativy a jaké výzkumy zapojí do svého návrhu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, Richarde. A poslední jméno na mém seznamu paní Renata Zuma. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, musela jsem dlouho čekat na dálnici. Škoda, že jsem neslyšela od začátku, co jste říkal, pane Dakisi. Já jsem slyšela jenom část výroku paní Ruth Beren, a alespoň ty poslední příspěvky do diskuze jsem vyslechla celé a vás, pane Richarde. Ano, ovoce je zdravé. Já si ale dobře pamatuju, to bylo na začátku debat o health claims a já jsem položila otázku komisi, jak to bude s tím ovocem. Máte přece druhy ovoce, které, jsou, které mají větší obsah cukru. A pak už ale na ně neplatí výrok čerstvé ovoce je zdravé. Já jsem to tehdy myslela jako vtip. A když eh, si dobře vzpomínám, tak eh, zástupci komise eh, řekli, opravdu to tak není, skutečně existuje ovoce, které obsahuje příliš mnoho cukru, takže takto paušálně v budoucnosti nebude již možné říkat ovoce je zdravé. A mám velikou radost. Víte, od té debaty jsme se tedy posunuli dále dopředu. Byl to dost nesmysl. Pak se objevily úvahy některých poslanců frakce zelených že by bychom museli hodnotit složení ovoce v podstatě každý den, protože eh, čím déle leží ovoce v obchodě, tím má menší obsah vlhkosti, voda se vypařuje, cukr se nám koncentruje v ovoci. Takže se podívejte, na jaké cestí se dostáváme v našich debatách. To by bylo opravdu dost, eh, to bylo opravdu dost nesmyslné. Takže mám radost, že teď evidentně eh, jsou plánovány výjimky z pravidel pro hodnocení jednotlivých potravin a to s ohledou na nutriční profily, které eh, stanovují limity pro sůl, nasycené kyseliny, a já jsem si vždycky myslela, že nutriční profily, tak jak jsou zamýšleny, se týkají především základních e, potravin. Pane Maturaky, si nevím, jestli si pamatujete, ale minimálně před třemi nebo čtyřmi lety jsem vás již oslovila s otázkou chleba. Už taky jsem říkala, že ne každý chleba je stejný a že jeho evropský bílý chleba se, co se obsahu soli týče, nedá srovnat se s severoevropským tmavým chlebem. A pan, pamatuji si, pane Maturaky, si, jak jste tehdy byl překvapen, evidentně evidentně jste to nevěděl. Ale to je samozřejmě něco, co je zcela normální. Je normální takové věci nevědět, protože v Evropě prostě máme velice rozmanité potraviny. A právě proto, že máme tolik regionálních specialit, nemůžeme je všechny znát. Je to přece součást naší kultury, tyto regionální speciality. Máme je po staletí, jíme je po staletí a ještě nikdo na ně neumřel. Ano, o Evropané tloustnou úplně stejně jako lidé v jiných průmyslových státech a jiných průmyslových národů. Mělo by se proti tomu něco dělat. Ale ještě jednou chci potrhnout, tak už jsem to několikrát říkala, nepodaří se nám to, když budeme ty potraviny označovat. To prostě nefunguje. K tomu je potřeba přistupovat úplně jinak. Kam, informační kampaně, osvětové kampaně, musí se s tím začít ve školkách. Je potřeba hned zapojit i rodiče, mladí rodiče, možná eh, toho neví příliš o zdravých potravinách. To souvisí s urbanizací Evropy. Také už nemají vztah primární produkci potravin v zemědělství. Chci připomenout, že nutriční profily a takzvané nařízení o health claims se objevily v souvislosti s návrhem komise, která měla za cíl zabránit, zabránit dezinformacím spotřebitelů. Stále více se ukazuje, že ani tak nejde o zavadějící informace pro spotřebitele, ale že jde vlastně spíše o výchovu ke správné výživě. Jde o, e, o to, aby spotřebitel byl vychováván ke správné výživě a můžeme k tomu přistoupit tak, že určité potraviny eh, označíme za špatné, budou na nich značky varovné, to proto, aby sami od sebe postupeň, postupně opustili trh a aby na pultech zůstalo jenom to, co bude opravdu zdravé pro, obča, pro občana. Ty nutriční profily sami o sobě přece nemají žádný vědecký základ. Vědci říkají, to prostě nejde. To nejde tak, udělat tak, že budeme, eh, hod, že ohodnotíme jednotlivé potraviny, tak tak se nedopracujeme ke zdraví zdravé výživě populace. Vždy je potřeba zohlednit eh, životní styl občana, pohybová aktivita občana, jeho věk a podobně. Takže celý ten koncept nutričních profilů považuji i nadále za nesmyslný a ty problémy, které z toho vyplývají, které pak souvisí se základními potravinami, s regionálními specialitami, to, všechny tyto problémy v podstatě jenom poukazují na to, že ten celý koncept nemůže fungovat. Ale je to politický koncept, jsou zde politické limitní hodnoty a musí to být proto hodnoceno politicky. Sama EFSA nemůže takový koncept logicky tedy vypracovat sama a proto je jasné, že parlament musí využít eh, svých skrutinních možností a rada se samozřejmě musí také zapojit. Je to prostě politický koncept s politickými limitními hodnotami a nemá vůbec žádný vědecký základ. A skutečně si myslím, že eh, varovné značky na potravinách k ničemu nepovedou. Naše potraviny potraviny totiž jsou dobré, nemáme žádné špatné potraviny. Máme velice přísnou a velice dobrou eh, potravinářskou legislativu platnou v celé Evropě a proto nemůžeme vlastně žádné potraviny označit špatné. Naopak musíme lidi naučit se stravovat rozmanitě a aby se hýbali. Já si tedy nemyslím, eh, já si tedy nemyslím, že je ten základní koncept nutričních profilů je dobrý. Přesto jsem velice vděčná za to, že bude celá řada výjimek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 to naše spotřebitele eh, nepopudí proti Evropě až zase tak strašně i, tváří tvář novým volbám. Já pevně doufám, že se nám to podaří alespoň v další legislativní periodě a v souvislosti s novým nařízením. Doufám, že se nám v souvislosti s novým nařízením o označování potravin podaří celé ty nutriční profily zrušit, protože ty nutriční profily nejsou blízké realitě, nejsou, nemají vědecký základ a také samozřejmě ani nefungují nefungují. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Auken. Děkuji. Já budu hovořit už jenom stručně. Nebudeme tady opakovat celou tu diskusi. Eh, přijali jsme to, co jsme přijali a z toho musíme výjít. Ale například eh, říkat, že ovoce je dobré pro zdraví. Eh, víme o velké skupině osob, které trpí diabetem 2. Jsou to lidé, kteří jsou pokládáni za lidi v dobrém zdravotním stavu, ale musí eh, používat pouze zeleninu a vyhybat se pokud možno ovoci. Málo lidí ví, že například eh, v grapefruitu je více cukru než v pomerančích takže možná určité indikace o obsahu cukru, například tak, aby lidé na to neumřeli, to by přece jenom bylo dobré, to by lidé potřebovali. Ale to, že by to chtěl někdo držet v utajení nebo říkat, že je to regionální produkt a proto to musí být dobré pro zdraví, to je přece hloupost. Lidé by měli mít eh, přístup k informacím a nemělo by být možné tvrdit jim cokoliv. Eh, hovořila o tom už paní Korpe, Korpej. Pokud budou nějaké výjimky, tak eh, by měly být, eh, mělo by to vstávat na ta tvrzení o zdravotních účincích. Protože pokud například nějaký produkt, který obsahuje tuky, je přesto vhodný pro zdraví, není jistě vhodný pro zdraví někoho, kdo trpí přílišným, přílišnou mírou cholesterolu v krvi. Takže vždycky záleží na skupině osob. Děkuji, takže máme dost času. Eh, to můžeme to probírat znovu dokola a dokola. Nevím, jestli někdo už umřel na požití ovoce, ale i to je možné. Takže prosím, máte slovo. Krátce na to mám odpověď uvádění obsah, obsahu látek v potravinách. To je v podstatě ošetřeno v novém nařízení o označování potravin. Já jsem ráda, že na potravinách je napsáno, co v nich je obsazeno. Přece to je názor, který jsme vždycky zastávali. Prostě napsané to na nich má být, ale hodnocení, jaká ta potravina je na základě jejího složení, to je další krok. A, krok, a je to krok politický. Paní kolegyně, já vás upozorňuji na to, že vždy můžeme vytvářet zákony jenom pro průměrného spotřebitele. Co je to průměrný spotřebitel? spotřebitel. To je spotřebitel, který je průměrně zdravý. A je mi to opravdu líto, ale nikdy nemůžeme vzít ohled na všechny eh, skupiny pacientů eh, v zákonech, které souvisí s obecným označováním potravin. Já bych byla ráda, kdyby to bylo možné, ale možné to není. Průměr, eh, zajímá nás průměrný spotřebitel. A průměrný spotřebitel je také průměrně zdravý. Děkuji a nyní bych rád dal slovo zás znovu komisi, protože bylo položeno mnoho dotazů. Takže, pane Matudakisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. To jsem zvědav, jaké budou pokládány otázky, až skutečně předložíme parlamentu návrh těch opatření. Ale pokusím se zodpovědět aspoň ty otázky, které poslanci a poslankyně položili paní Kobe, Korby, tak když hovoříme o výjimkách, které stanoví nařízení, tak tím míníme takové výjimky, eh, které spadají po ty nutriční profily. To znamená, ty kategorie potravin, které mají výjimku, nebudou podrobeny nutričním profilům a budou moci obsahovat tvrzení, pokud jsou tato tvrzení nějakým způsobem podložena a schválena, bez jakýchkoliv jiných omezení. To je to, co se tou výjimkou míní. Zákaz Eh, činění tvrzení již je obsažen v nařízení a týká se to zejména tvrzení, která jsou na alkoholických nápojích. Tyto nápoje nesmějí nic tvrdit a já doufám, že to je docela jasné nejsem si úplně jistý. Vy říkáte, že by, že by tu měla být určitá komunikace se spotřebitelem prostřednictvím těch nutričních profilů. Já myslím, že skutečně nutriční profily, jak jsem již uvedl, nebudou komunikována spotřebiteli jako taková, ale bude to jenom určitý filtr, ohledně toho, co může pak být obsaženo v těch tvrzeních o zdravotních účincích. Takže teď bych chtěl ještě odpovědět na otázku pana Zebra. My jsme si vědomi, že spotřebitelé se rozhodují na základě různých eh, kritérií, včetně ceny, pohodlnosti, chuti. A ale jak, tak, jak jsme o tom diskutovali v případě toho nařízení, tak nutriční otázky, nutriční kvalita je ve stále větší míře rovněž kritériem, stále více se o ní ví mezi spotřebiteli, kterým záleží na tom, jakou mají stravu, jak na zdraví a podobně. A já myslím, že spíš v hodně věcech souhlasíme, jenom v pár se rozcházíme. A to, že vzdělání je klíčové. Informace pro spotřebitele, to je opravdu stěžení. Jiné, a pokud jde o označování jako jeden ze způsobů, jak informovat eh, spotřebitele a pomoci jim přijímat eh, kvalifikované volby, ano, nutriční označování jistě pomůže tímto způsobem spotřebiteli. Ovšem tvrzení, to, to je dobrovolná záležitost. To není e, nějaké po, nějaký povinný označovací požadavek. A do toho teď vstupí ty nutriční profily, protože je dokázáno, pane Zebr, že ta tvrzení jsou faktorem, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele při nákupu potravin. A smyslem je tudíž zajistit, aby spotřebitel nebyl maten, aby nebyl uváděn pomyl, tím, že ta tvrzení obsahuje jenom pozitivní aspekty. Přestože v tom produktu mohou být i určité negativní. Ovšem souhlasím s paní Somerovou, že samozřejmě ta celková, eh, celkové složení stravy je to nejdůležitější. A konečně e, není to EFSA, která může eh, stanovit nutriční profily, to je stanoveno v nařízení. Nutriční profily bude stanovovat komise prostřednictvím stálého výboru. A paní Berentová, ono je to nastaveno, je to je stanoveno v tom nařízení, že to je komentologie s přeskumem. EFSA dala své stanovisko, ale potom samozřejmě regulatoři, to znamená komise plus členské země pod přeskumem parlamentu, eh, budou muset učinit to konečné rozhodnutí. Myslím si, že to už je všechno. Vlastně ne ještě jedna věc. Mimochodem, nebudeme stanovit nutriční profily pro jednotlivé produkty, eh, spíše se budeme orientovat na nutriční profily pro cel, celé skupiny potravin, jak jsem již nastínil, skupiny potravin, které jsou důležité eh, v celkové stravě. respektive u těchto eh, kategorií eh, potravin, které jsou eh, důležitější ve stravě než jiné kategorie, možná budeme ty nutriční profily zpracovávat nějak podrobněji nebo trošku odlišně. Děkuji. Ještě dvě nebo tři další žádosti o slovo. Pan Zebr. Když tedy máme dost času, tak chci využít příležitosti k tomu, abych znovu položil svou otázku. Zástupce komise totiž na mou otázku neodpověděl. Tvrdí, že všichni konzumenti se rozhodují racionálně. Má otázka však zněla. Eh, nechala si komise vytvořit studie, podle kterých kritérií, tedy i neracionálních spotřebitelé rozhodují o koupi. Eh, pan zástupce tvrdí, že různá kritéria eh, vlastně spadají dají do jednoho celku a nakonec rozhodují spotřebitelé racionálně. Takže má otázka zní, nechala komise k tomu vypracovat studie sama? Okay, uh, Mrs. Ano, děkuji, paní Auken. Děkuji. No, nevím, zda se budeme ptát, že budeme žádat o komise, aby prováděla ty studie. Myslím si, že už tak má plné ruce práce. Ovšem, co mě mrzí, je, že po tom intenzivním lobbingu jsme dospěli do tohoto bodu. Myslím si, že z toho, co jsme vyslechli, je patrné, že byl vyvíjen takový tlak, že se všechno stále odkládalo a odkládalo. Teď se to znovu odložilo na příští funkční období parlamentu. Tím skončím svůj příspěvek a děkuji samozřejmě zástupci komise za jeho odpověď. Ano, dobře. Pan Maturakis chcete nějakým způsobem doplnit eh, otázku pana Zebra, něco k té otázce pana Zebra? Děkuji, pane předsedo. Takže ne, komise zatím si neobjednala žádnou konkrétní studii týkající se chování spotřebitelů, ale existují jiné studie, které má komise k dispozici. My jsme se plně vědomi toho, že i když ty nutriční ohledy nejsou možná klíčovým faktorem výběru pro některé spotřebitele, pro mnohé z nich to je důležité je. Děkuji vám. A to byl poslední bod dnešního pořadu jednání. Děkuji za výměnu názoru. Já doufám, že se všichni dostavíte zítra, protože nás čeká skutečně nabitý program. Bude to naše poslední zasedání. A jenom opakuji, že budeme se společně fotit přes oběd a pak by následoval drink někdy večer. Tak a teď vám přeji hezký, příjemný večer.